Okay, so with this... Dobrá, takže teď kolegové se můžeme pustit do práce našeho výboru, výboru IMKO. Za prvé tedy přijetí pořadu jednání. Pokud nikdo nemáte nic proti návrhu, takže ho považuji za schválený tento návrh. Víte, že tato schůze se webstreamuje a ráda bych vás také informovala o tom, že máme už dostupné nové vydání našeho newsletteru. Takže další věc, eh, zpráva o interinstitucionálních probíhajících jednáních. A než se pustíme do jednotlivých dokumentů, chci poděkovat sekretariátu, kolegům a lidem ze sekretariátu, všem poradcům, konzultantům, Máme toho hodně v těchto dnech, takže všem vám opravdu srdečně děkuji za vaši skvělou práci. A teď tedy první zpráva Morten Lockehart a jedná se o bezbariérovost. Děkuji. Vezmu to stručně, jak to bylo na prvním trialogu. Myslím, že to není nijak překvapivé. Měli jsme dobrou schůzi, první ze čtyř, které jsou naplánovány na budoucí měsíc. A bylo to 5. března. Byla to klasická první schůze, musím říct, kde já jsem prezentoval priority a stanoviska parlamentu. To znamená, že to nebylo skutečné jednání. Všechno to probíhalo velice dobře. Myslím si, že je jasné, že ta jednání nebudou nijak snadná. Nikdo neočekává, že by mohla být, ale zdůraznil jsem, že my jako parlament chceme vidět pokrok v tomto smyslu. Myslím si, že něco můžeme udělat možná, že ne moc, ale něco určitě ano. Určitě je možné dosáhnout ledat čeho, co prospěje postiženým. Zmíním teď, co jsme tam na tom jednání probíhali. Není to teď žádné prioritizované pořadí. Za prvé to byl rozsah, potom Další důležitá věc pro mnohé skupiny vybavení budov, pak operační systémy, samoobslužné terminály, to je velice důležitá věc, o které se hodně hovořilo. Potom příloha jedna, to jsou ty technické věci. Výjimka mikro, pro mikrofirmy, to byl, tak říkajíc, můj bod potom nepřiměřená zátěž, eh, využívání standardů a potom výjimka z označování CE jako poslední věc. To jsou body, které tady byly zmíněny. Vidíte, že je to spoustu věcí, o kterých se bude diskutovat. Já si nemyslím, že bychom před sebou měli cokoliv snadného, ale uvidíme, zda alespoň některé z těch uh, bodů se podaří s radou dojednat. Vím, že se podařilo najít už několik společných linek s radou i s komisí. Učinili jsme tedy první krok a mám dost dobrých důvodů doufat, že výsledek bude pozitivní. Dále budeme jednat 12. dubna, bude se jednat v radě, v tuto chvíli tedy pracujeme na tom, abychom měli návrh pořadu jednání této schůze. Děkuji, děkuji Mortene. Vidím, že Dita tu není, tak se budeme věnovat updateu jednání na smlouvy na dodávku digitálního obsahu. Tady je paní Gebhardt s pravodajkou. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně jedná se o velice složité téma a právě proto, to, že máme zde různé výbory pod článkem 55 lomeno 2. Jsou to různé výbory. My se zabýváme především ochranou spotřebitelů a Jury se zabývá především technickou stránkou a proto pokrok není snadný. Ale přesto se nám určitý pokrok zdařil. A já se domnívám, že se nám podaří ještě za bulharského předsednictví dospět k předběžnému závěru a myslím si, že to by byl dobrý úspěch. My jsme se shodli prakticky na všech tématech, dospěli jsme k rozumným kompromisům otevřené. Jsou tři body tři body, které jsou poměrně významné, ale většinou to bývá tak, že nejobtížnější body přichází na konec a co uděláme se softwarem. E, podle rady to patří mezi věcné záležitosti, ale my se domníváme, že to patří do digitálního obsahu, především pokud se to týče digitálního softwaru. E, a to by bylo přece rozumné, protože téma věcných statků tak nepokračuje a tady to vypadá, že zatím a e, tady zřejmě nedospějeme ke konci, ale e, tento software, tedy věcný software, prakticky eh, se nám bude těžko řešit a my jako parlament budeme zastávat tvrdé stanovisko. A druhé téma jsou záruční lhuty. A tady je to především otázka stupně harmonizace. Tady jsme řekli, že si přejeme plnou harmonizaci a rada zůstává na svém stanovisku minimální harmonizace a není ochotná se pohnout ani opít. A to je nyní obtížná otázka. My v budoucnosti uvidíme, jak se posuneme. My jako parlament jsme vázáni eh, rozhodnutím výboru a budeme bránit plnou harmonizaci. A já musím říci, že já radě úplně nerozumím, protože právě v této oblasti e, mimo Velké Británie a Nizozemska žádné úpravy neexistují a takže tady neexistují žádné důvody, proč by měly členské státy měnit svou legislativu. A tady by vlastně existovala první možnost jako první instalovat evropské právo a tak podpořit společný trh. A právě proto úplně úplně nechápeme, proč rada o to tak bojuje. A to poslední, čeho jsme dosáhli, to bylo tento týden a to je otázka ochrany dat. Vy víte, že i v parlamentu tu jsme o tom vedli tvrdou diskuzi a výbory řekly, že se musíme postarat, že u kritérií pro schodu se k tomu musíme postavit tak, že když bude, e, nebude zachována ochrana dat, takže musíme se postavit proti. E, e, rada mezi tím připustila, že toto bude formulováno v bodu preambule a tento bod preambule je akceptovatelný a já doporučuji, abychom ho akceptovali tak, abychom se dostali o krok dál v dalších oblastech. Děkuji vám. Uh, um, uh, a teď se dostaneme k dokumentu, který souvisí s testem proporcionality. Andreas Schwab, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, včera jsme měli třetí trialog s bulharským předsednictvím rady a dosáhli jsme politické schody, proto srdečně děkuji pracovníkům sekretariátu, kteří opravdu odvedli skvělou práci a rád bych kolegům poskytl schrnutí toho, co se nám povedlo. Za prvé, mohu potvrdit, co řekla paní Gebhardt. Já jsem ale neúplně vždycky pochopil, co by rada ráda, ale budíš teď se budeme snažit dojít k dobrému kompromisu. Za prvé, je to tak, že členské státy, jak to členské státy vidí vedle té regulace profese, pokud to spadá pod volný pohyb e, služeb podle smlouvy, tak jsou sami dost kompetentní členské státy k tomu, aby regulovali ta povolání. To bylo řečeno dost jasně. Za druhé, jsme dosáhli schody s členskými státy, že pro profese ve zdravotnictví bude i v textu samotném, nejenom v těch bodech o důvodnění, integrovaná výzva na speciální přístup v oblasti zdravotnictví. To vychází z té úvahy, že na jedné straně je volný pohyb služeb, a potom eh, článek 168 smlouvy. Je to třeba respektovat vždycky, když dochází k regulaci povolání v oblasti zdravotnictví. Myslím, že tady jsme mnohého dosáhli, protože nejdřív rada úplně odmítala naše požadavky o tom tématu zdravotnictví vůbec hovořit. Za třetí se nám povedlo v oblasti poskytování přeshraničních služeb dojít k ujednání, že přípustné jsou tady jenom eh, přiměřená ujednání. Na dalších eh, bo, ostatních oblastech jsme tam museli přesunout do bodu úvodních ustanovení, ale situace je teď taková, že přiměřenost platí už dnes, ale bohužel ne všechny členské státy se tím řídí. Proto tedy uh, tato směrnice apeluje na to, že v oblasti regulace povolání mohou být eh, kladeny jenom přiměřené požadavky na přeshraniční poskytování služeb. Krom toho, při účasti veřejnosti eh, jsme dosáhli průlomu, protože členské státy byly ochotné v principu veřejnost nechat se také podílet. Také jsme dosáhli toho, že důvody udržování v tajnosti v případě nových povolání jsou možné jenom ve výjimečných, velmi výjimečných případech, článek 346 smlouvy. Podařilo se nám na druhé straně uhájit police parlamentu. Co se nám nepodařilo, je omezit eh, lhůtu pro implementaci na rok. Členské státy chtějí mít lhůtu dvou let a také jsme eh, seznam podmínek v článku 6 odstavec 4 na základě textu rady akceptovali, to předpokládá dva různé sestámy. My jsme úplně přesně nepochopili, proč je to tak lepší, ale radě na tom hrozně záleželo, tak jsme to akceptovali a dosáhli jsme drobných změn pro řemesla v úvodních ustanoveních, ale rada se nechtěla Eh, věnovat tomu, že bychom použili eh, rozsudek soudu v oblasti kvality a řemesel, ale dohodli jsme se, eh, že to budeme sledovat jinými cestami. Doufám tedy, že Rada tuto politickou zásadní dohodu nakonec bude akceptovat a dostaneme se dále do práce. Děkuji. Děkuji, Andreas. Andreasi. Teď eh, Evropský kodex elektronické komunikace a zpravodajkou je paní Charanzová. Dito, máte slovo. Děkuji. Od mé poslední zprávy tady jsme měli dvě setkání 28. února a včera. Diskuse 28. února se soustředila na práva konečného uživatele. No a ustanovení zatím nejsou finalizována. Otázka, jakých služeb se to bude týkat, už pokročila, máme ale celou řadu otevřených otázek, která souvisí s nezávislými interpersonálními komunikacemi. Zůstává otevřená otázka míry harmonizace, co se týká e, dalších ustanovení jsme dosahli zásadního pokroku. Jde o to, jak to bude z bandly, jaké, e, jaké systémy budou zahrnuty, některé prvky, které souvisí s pohotovostními službami, s těmi must carry obligation a ustanovení o interoperabilitě. Včera jsme se soustředili hlavně na tu povinnost univerzální služby a zamýšleli jsme, ale nepodařilo se nám to hovořit o ekvivalentním přístupu pro koncové uživatele s handicapem. Dosáhli jsme jistého pokroku, ale je potřeba dalšího technického pokroku na přípravu politických diskusí. Co se týká další práce, tak tady se komise zavázala, že bude se snažit dosáhnout kompromisu, tak aby nebyly nějak přehnané, přehnané míry poplatků za využívání těchto služeb. Jde o to, aby jak náš výbor, tak celý parlament byl zahrnut do jakýchkoliv dalších eh, prací. Legislativci se snaží dosáhnout budou snažit dosáhnout celkového završení tohoto dokumentu ještě za bulharského předsednictví. Děkuji, Dito a tím pádem můžeme ukončit tyto body zprávy o probíhajících institucionálních jednáních. A nyní se dostáváme k otázce k ústnímu zodpovězení týkající se jednotných nabíječek. IMCO vždy sledovalo implementaci evropské Eh, legislativy v, také v oblasti radiového zařízení a tím pádem i jednotných nabíječek a tímto se budeme dnes zabývat. Chci připomenout, že směrnice o radiových zařízení dává komici možnost schválit dele, aktiv přenesené pravomoci ve vztahu k jednotným nabíječkám a to je také bod pro parlament, protože komise v této oblasti nepokročila, proto koordinátoři IMCO se rozhodli, že my jako výbor máme předložit otázku k ústnímu zodpovězení, tak aby se mohla komise v našem výboru vyjádřit. A právě proto dávám nyní slovo komisi. A je to zástupce DG Grow a je to paní Bondisicová. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den. Já bych vás chtěla seznámit se stávající situací. Možná, že víte, že komise je pro dobrovolný přístup, protože my jsme se domněvali, že tento postup je nejlepší pro jednotlivé aktéry, pro trh a nebude také překážet eh, technologickému vývoji. My jsme se snažili získat také souhlas s tímto dobrovolným postupem. A my jsme také uspořádali několik setkání se zástupci průmyslu. My z naší strany se domníváme, že bychom měli zvážit regulativní postup. My také děláme krok roky, aby trh s jednotlivými nabíječkami dobře fungoval a aby také odpovídal bezpečnostním předpisům. My jsme oslovili eh, tr- eh, aktéry v oblasti dohledu na trhem, tak aby tuto situaci sledovali a dělali příslušné kroky k prosazování. To je situace, situace, ve které se nalézáme a nyní ráda odpovím na vaše otázky. A nyní budu budeme se vyjadřovat my jako výbor a nyní za EPP. Ano, děkuji vám. My jsme v poslední době diskutovali o transpozici i ze strany komise. A otázku, kterou často slýchám, je ta, že jsme do posud nesplnili to, co jsme splnili občanům, abychom konečně měli jednotné nabíječky e, samozřejmě by byla dobrá i další normativní práce, aby měly všechny podniky stejnou šanci. A právě proto se ptám, co komise hodlá ještě dále udělat, abychom konečně se v této oblasti posunuli o krok dál směrem tedy k jednotným nabíječkám a nyní paní Gebhardt za SD. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já musím říci, že když jsme legislativní proces ukončili před čtyřmi lety, tak již jsme tenkrát nám chybělo to, a by komise začala jednat. E, komise čekala na krok ze strany průmyslu a my jsme to chtěli prosadit sami. A já si myslím, že je neslíchané, že stále ještě komise sází na to, že, komi- že průmysl začne jednat a my víme, že nezačne. My to neustále odkládáme a to se nedá akceptovat. A já také musím říci, že jsem slyšela, že Evropská komise tvrdí, a vlastně se tady jedná pouze o nabíječku pro e, mobilní telefony a ne pro jiné zařízení, protože se v jedné části speciálně hovoří o e, mobilních telefonech, ale e, speciálně se ne, není výlučné. A v té době, kdy jsme to projednávali, tak tablety ještě neexistovaly, takže jsme je tam nemohli mohli zahrnout. A my jsme tam eh, napsali zvláště pro mobilní telefony a my jsme také očekávali, že až přijdou nová zařízení, takže budou také eh, k dispozici nové a tedy trvalé eh, společné nabíječky a my tady hovoříme, že musíme neustále chránit trvalou udržitelnost i také vzácné suroviny a my přitom nekonáme nekonáme, my nekonáme. My skutečně musíme konečně udělat v této oblasti úspěch a uh, ko, eh, občané již nechtějí mít zásuvku, kde budou skladovat stále nové a nové eh, nabíječky my tady máme nabíječky, které již dnes nefungují a nejsou kompatibilní s novými zařízeními. My musíme tuto situaci změnit a milá komise, opravdu již nestačí pouze říci, my tedy dáme průmyslu povinnost tak, aby vlastně se komise zavázala k tomu, že takto bude postupovat a vytvoří jednotné nabíječky, ale my to nemůžeme přenechat průmyslu jako tak takovému. Když byl zaveden katalyzátor pro auta, tak jsme se také neptali, zdali toto je jediná možnost. My jsme řekli, ano, tady se musí něco udělat. A řekli jsme, že, kom, že katalyzátor je ta správná technologie. Taky se mohly zavést nové technologie. A proč to jde u katalyzátoru u auta, ale nejde to u nabíječky? pro telefony a nebo pro přístup na internet. Já opravdu si myslím, že musíme zde držet stejný krok a já žádám komisi, aby se začala chovat opravdu seriózně. Děkuji a za e R mám já otázku na komisi a ptám se, jak komise hodla řešit otázku eh, nabíjení přes Wi-Fi. A to se týká nového vývoje. A Dita Charanzová nyní za ALDE. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já musím říci, že souhlasím s tím, že já jsem doufala, že dostaneme od komise detailnější informace, ale já podporuji to, eh, co říká komise, že by se mělo postupovat dobrovolným eh, příspěvkem a závazkem ze strany eh, průmyslu. Já vím, že Evropský parlament nechce, aby občané měli stovky nabíječek, a já tedy doufám, že komise vezme v potaz také e, technologické inovace a já se domnívám, že také mobilní telefony budou mít dva přístupy, takže budou moci nabí, být nabíjeny přes eh, kabel i prostřednictvím Wi-Fi. A také eh, budou také k dispozici rychle nabíjecí jednotky. Thank you very much. Eh. Děkuji. Další nikdo se nehlásí. Pokud tomu tak opravdu je, tak předám slovo komisi. Prosím. Děkuji. Jak již bylo řečeno, tak eh, my zvažujeme, jak přistupovat k této legislativě. Zcela zjevně budeme muset posoudit různé varianty, které jsou na stole. Budeme muset také respektovat rozsah. Nemůžeme se omezit jenom na smartfony, zda bychom měli pokrýt všechna zařízení. Uh, Kdybychom postup proč jsme postupovali na principu v dobrovolnosti? Mysleli jsme si, že by se tím omezila fragmentace a podpořila inovace. 2014 jsme měli studii, která Eh, hovořila o tom, že by mělo být v roce 2017 povinné nabíjení USBB. My jsme si to vybrali, ale zatím je to už zastaralé, protože eh, trh se vybíral jiným směrem, efektivnější způsoby nabíjení. Jak řekla paní Charanzová, opravdu měli bychom eh, zajistit, že to, pro co se rozhodneme, bude dynamické řešení otevřené inovacím. My budeme zvažovat různé možnosti, budeme e, sledovat technická řešení, e, rozsah, zda to budou jenom smartfony nebo všechny nabíječky. My jsme již e, to předložili uh, na program jednání té směrnice o rádiových záležitostech 16. dubna. No a teď otázka bezdrátového nabíjení. To je další inovace. Musíme zajistit, že ať už vybereme jakoukoliv variantu, tak to bude varianta, která bude umožňovat inovace v budoucnosti. E, a je důležité v tuto chvíli předpovídat, jak se bude to bezdrátové nabíjení vyvíjet, zda bude, nebude k dispozici pro které produkty na trhu a kdy se možná jednou stane standardem. Takže když se podíváme o to, na to nařízení, tak musíme se postarat o to, aby to nařízení bylo otevřené inovacím, aby to nebrzdilo technologický rozvoj. Okay, thank you very much. Dobrá, děkuji. Děkujeme za toto vysvětlení. Uvidíme během hlasování, zda bude přijata tato otázka. Děkuji komisi. Máme teď náskok před časovým plánem. Takže teď přeruším schůzi do 11 hodin, protože v 11 hodin budeme hlasovat. Děkuji zástupcům komise. My všichni se tu sejdeme zase v 11. Okay, um... Dobrá kolegové, vítám vás všechny zpátky na naší schůzi. Vidím, že to tady všecko máme docela nahuštěné, je nás hodně, budeme pokračovat, budeme hlasovat. Než se pustíme do hlasování jako takového, tak jsem byla požádána, abychom udělali testovací hlasování. Jo, to slovíčko mě vypadlo, tedy testovací hlasování. Ano, už vím. Budeme testovat hlasování eh, na téma starosta Gentu. Kdo ano nebo ne. Takže zahajuji hlasování. And one more... Tak, ještě jeden člověk by měl hlasovat. Tak, Marko Zulo, teď končím hlasování. Ano, a byla jsem zvolena starostkou Gentu. Děkuji vám. Takže, než se pustíme do hlasování, tak vám vysvětlím, protože obě, oba ty dokumenty, obě ta nařízení, ta směrnice jsou úzce propojené a budeme hlasovat o obou současně, chcete-li. Takže nejdřív budeme hlasovat eh, v blokovém hlasování o nařízení, ale má to samozřejmě své dopady a vlivy na směrnici. Takže proto podle výsledku prvního hlasování přejdeme hned ke konečnému hlasování, pokud by došlo k odmítnutí. Takže začneme nařízením a budeme hlasovat v jednotném bloku o zamítnutí obou návrhů komise, nařízení a směrnice. Zahajuji hlasování. I close the vote. Končím hlasování. Please indicate how you vote. You no, vote. against. against, against the rejection. Yes. Okay. Close vote. Tedy dobrá, končím hlasování. 21 pro, 13 proti, dva se zdrželi. Znamená to, že teď jdeme k závěrečnému hlasování přímo o obou těch zprávách a zahajuji hlasování. Two more. Dv- ještě dva lidé by prosím měli hlasovat. Two people who... Dva, kdo má kartičku, Končím hlasování. Konečné hlasování 14 pro, 22 proti a jeden se zdržel. Panu to prosím vysvětlí, jinak by to on vysvětloval mě a já vám, takže já mu dám slovo přímo. Je to jednoduché. Teď jste zamítli návrh komise, Zamítli jste návrh komise, ale nepřijeli jste zprávu, která měla jít na plénum, která by umožnila plénu hlasovat o zamítnutí. Prakticky to znamená, že teď není žádná zpráva a máte možnost buď začít znovu, anebo nedělat nic. Děkuji, Vanosi, a teď dám slovo zpravodajům Morten, prosím. Děkuji. Někdo mi dneska ráno řekl, že jsme včera slavili 25 let jednotného trhu. Já si myslím, že by to stálo za oslavu a samozřejmě jsem doufal, že i dnes budeme slavit, ale nestalo se nemohu říct, že mě to překvapilo. Viděli jsme, že se to schyluje už dlouhou dobu, ale jako zpravodaj toho lituji. Měli jsme příležitost zlepšit eh, jednotný trh, ale prošvihli jsme ji. A musíme teď eh, reflektovat tu situaci v příštích měsících a po volbách v příštím roce. Jediná věc ještě zbývá říct, že je to pro nás neuvěřitelné. Děkuji Anelín za spolupráci. Spolupráce mě opravdu těšila a viděli jsme, jak se dá s neválnou zprávou pracovat od začátku, věci se dají zlepšit. Mohu vyjádřit politování, že se zdá, že opravdu málo lidí tu zprávu asi četlo což ta zpráva se nakonec totiž hodně liší od toho původního návrhu komise. Děkuji Janě Marii, 20. za jeho příspěvek k práce. Myslím, že jsme měli pozitivní příspěvky k tomu konečnému výsledku. Bojoval jste za vnitřní trh, to jsme všichni vzali na vědomí, viděli jsme to. Bohužel ten výsledek nebyl takový, jaký, jaký jsme si přáli. Děkuji také Sandře, děkuji samozřejmě svému týmu. Odvedli skvělou práci a já doufám, že se to později ukáže v jinou dobu a uvidíme, budeme se těšit na to, co nám čas přinese, doufejme v příštím volebním období. Děkuji, Mortene. Já jako zpravodajka k tomu nařízení si teď vezmu slovo a chtěla bych začít tím, že poděkuji spoustu lidí, samozřejmě Mortenovi jako zpravodaji. Bylo mi potěšením s ním spolupracovat, nepracovali jsme sami, měli jsme spoustu pomocníků, asistentů, Sophie, Claire, Zuzana ze sekretariátu, Anna, Terry, je jich příliš mnoho na to, abych je všechny vyjmenovala. Všem jim děkuji za spolupráci, škoda, že to nepokročilo o krok dál, dopředu, k završení jednotného trhu. Děkuji také stínovým zpravodajům a především Aně Marii a panu Rozatimu za jejich dobrou spolupráci. Musím říct, že když jsem se stala předsedkyní tohoto výboru, tak jsem si myslela, že všichni budeme pracovat pospolu a bránit jednotný trh a snažit se využít všech dostupných příležitostí k tomu, abychom udělali kroky dopředu, protože je to tak důležitá věc pro naše občany. Myslím, že je to jedna z největších věcí, kdy můžeme občanům ukázat přidanou hodnotu Evropy. Proto, abych byla upřímná, jsem zklamaná některé frakce a někteří poslanci, u nich jsem si myslela, že jsou pro Evropu a budou chtít ukázat tu přidanou hodnotu občanům Evropy, takže nakonec tu šanci nevyužili. To je mi líto. Děkuji eh, vám všem, kdo jste věřili v tyto dokumenty a s tím končím tyto body pořadu jednání. Než se dostaneme dál, tak bych ráda dala slovo dvěma lidem, kteří chtěli vystoupit, tedy Virginia Rozia. Teď prosím. Um, Děkuji. Anelín. Před 15 měsíci byl předložen tento balíček ze strany komise. Situace se hodně změnila. Tady myslím především na test proporcionality. Dnes vidíme určité věci. Zde je obsažena stará myšlenka, která byla parlamentu několikrát předložena a stejné příčiny mají stejné dopady. A proto bylo nevyhnutelné, abychom se dnes dostali do tohoto stádia odmítnutí. A já jsem ráda. Bylo nám vysvětleno, že to nebylo, tato stará myšlenka eh, v, té, v tomto návrhu. Víte, eh, to, že se říká, že tam není návrh té země původu, neznamená, že tam nějakým způsobem tento princip není zastoupen. Víte, že to byla země původu, která vydávala kartu a dále tady byl také problém eh, prokazování, to znamená přinášení důkazů. To znamená princip země původu byl v samém centru tohoto návrhu. Hmm, to, že tam je slovo elektronická, neznamená, že to tam neplatí. To znamená, je to princip země původu. A ten podkopává evropskou solidaritu. Štěpí naši unii. Tento princip totiž eh, vygeneruje konkurenci mezi národy. A to znamená, že tam bude docházet k snižování sociálních podmínek a proto my jsme chtěli se vyhnout tomuto principu. A doufám, že komise nepůjde tímto směrem. V každém případě to není žádoucí, pokud chceme posílit soudržnost a pevnost vnitřního trhu bylo normální, že IMKO se vyjadřilo proti tomu, protože tady šlo o to, jakým způsobem se sjednotit. Čtyřikrát jsme to odmítli a doufám, že z hlediska eh, budování Evropy budeme podporovat myšlenku solidarity a sociálního pokroku spíše, než abychom pokračovali v této zhoubné cestě pro nás všechny. Eh, a nyní by se měli vyjádřit pouze ti, kteří mají co říci, nechceme jít do detailu. Děkuji vám. V jedné, já bych se chtěla vyjádřit k tomu, že tady bylo nesprávně řešeno, řečeno, že je tady boj mezi příznivci a e, společného trhu a těmi, kteří jsou proti. Ale o to tady nešlo v rámci tohoto hlasování, protože my jsme všichni proevropští. Čtyři výbory si mysleli, že toto nepřinese přidanou hodnotu a proto se domnívám, že je správné zamítnout tento návrh a vyčkat nového. A tento nový návrh by měl odstranit naše obavy, že jsme propojeni s tímto návrhem, a který by také bránil usazování malých a středních podniků v jednotlivých zemích komise se snažila o předložení nového návrhu, ale myslím si, že výsledek, kterého bychom dosáhli, by nebyl dobrý já se domnívám, že nemá smysl schválovat neúspěšnou legislativu, která stěžuje lidem život. Já jsem také ráda o skutečně, že tento návrh byl zamítnut. A nyní bych chtěla dát slovo Anne Marie. Děkuji já respektuji výsledek hlasování. Myslím si, že bychom neměli hovořit o minulosti, ale z hlediska budoucnosti nemáme plán B. A to je opravdu selhání Evropského parlamentu. Parlament brání zde společnému trhu. My jsme nevahrli nic nového či lepšího. My jsme nedospěli k výsledku, který by byl prospěšný pro občany. A my víme, že komise nemůže navrhnout revidovaný text, protože nemá dostatek času a také ani náš mandát neumožňuje dotažení této věci do konce. Já si myslím, že Evropský parlament se sehrál negativní roli v oblasti, která je velice důležitá. Tady tady vysíláme signál, že nechceme implementovat směrnici o službách. My jsme mohli také nastavit novou, lepší alternativu, ale my vlastně neděláme nic. My neotvíráme a neotevřeme v průběhu našeho parlamentu evropský trh pro eh, elektronické služby a pro malé a střední podniky, které nebudou moci expandovat. To je politický signál, který vysíláme. A tady to také vysílá signál, že Západ a Východ Evropy si nedůvěřují, protože záležitost země původu je nejsležitější protože volný pohyb služeb je zakotven ve smlouvách a některé principy Eh, se musí opravdu interpretovat tak, že se jedná o volný pohyb služeb pro všechny. Děkuji a pan Rozáty, prosím. Děkuji. Já jsem zklamán výsledem hlasování, ale já jsem nechtěl hovořit, protože respektuji výsledek hlasování, ale já jsem se rozhodl hovořit, protože tady slyším, že se opět opakují falešné argumenty. Já chci jasně říci, že my jsme se snažili opravdu zlepšit původní návrh. Udělali jsme zde hodně práce. My jsme se snažili také řešit eh, pochybnosti eh, po kolegů z jiných skupin a také nová verze neobsahuje eh, definici eh, hostitelského státu a také státu původu. Ale bohužel kolegové z některých politických skupin se rozhodli, že na tom nebudou pracovat. odmítli kooperace. A toto odmítnutí kooperace jednoduše snaha o pokus zlepšení návrhu, to je to, co mě velice skl, zklamalo. Já respektuji verdikt víro, výboru a tento výbor je zodpovědný za rozvíjení společného trhu, ale tento verdikt znamená, že jsme udělali rozhodnutí, které je protekcionistické, že je tady jakoby národní zájem a my máme evropskou zodpovědnost. Jestliže u každé kontroverzní legislativy budeme vycházet z národních hledisek, pak se neubíráme správným směrem, protože společný trh služeb nefunguje správně a to je jedna z velkých výzev, které máme před sebou. Ah, um, uh, e Pan Agnew z e FDD, prosím. Děkuji. Rád vidím, že zvolení zástupci lidu podporují komisi. V prvním období 2009 až 14 jsme hlasovali takto ve výboru pro zemědělství a došlo tady k odmítnutí, stejně jako teď tady. Ale měli jsme tenkrát 8 tisíc pozměňovacích návrhů. Ten návrh byl naprosto neuspokojivý, celé se to rozpadlo a pak se začalo volat po reformě SZP. Tedy dobrá práce, kolegové poslanci. E, máte možnost říct voličům, že to bylo neuspokojivé a Evropa má novou šanci. Hodně štěstí. Dobrá, děkuji. Poslední frakce, pan De Jong, pak už, jsme totiž měli, pak už to budou všichni, kdo hovořili. Děkuji. Paní předsedkyně, Já jsem velice rád eh, z tohoto výsledku dneska, ale ne z těch důvodů, které tady někteří uvedli. Nejedná se o to, zda jsme pro nebo proti Evropské unii v této záležitosti. Jedná se o to, zda jsme pro nebo proti sociálnímu dumpingu a zneužívání volného pohybu služeb. A tady jsme vážně znepokojeni, tak jak to řekl pan Rozier. Chceme sociálnější Evropu. Chceme jednotný trh, který by měl být kontrolován ze sociálních důvodů, ale to nijak nesouvisí s tím, zda jsme pro nebo proti Evropské unii. A většina moje, mojí politické skupiny podporuje Evropskou unii včetně principu volného pohybu služeb, ale musíme být obezřetní. A my se nedomníváme, že v tomto návrhu komise bylo možné účinně bojovat proti Eh, porušování hospodářské soutěže a proti sociálnímu dumpingu. Děkuji, takže teď ukončíme tento bod a stále ještě bychom měli hlasovat o té otázce k ústnímu zodpovězení z dnešního dopoledne týkající se jednotných nabíječek. Takže budeme hlasovat o tom, zda souhlasíte s tím, aby se předložila tato otázka k ústnímu zodpovězení Evropské komise. Zahajuji hlasování. close. One more, yeah. one, one more. Okay. I close the vote. Končím hlasování. Tedy předložíme tuto otázku k ústnímu zodpovězení Evropské komisi. Děkuji. A teď tedy ukončím hlasování a dostaneme se k tomu stanovisku. Pán De Jong je zpravodajem a týká se to práv cestujících v železniční dopravě. Pane De Jongu, máte slovo. Počkám minutku, aby lidé mohli odejít. Kdo se nechce účastnit debaty, toho poprosím, aby v klidu opustil místnost. Okay, now that... Dobrá tedy. Teď se eh, vracíme zpátky ke zprávě pana De Jonga. Máte slovo, prosím, jako zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. A potom rozrušení z posledního hlasování, by bylo dobré, aby naše, náš výbor se opět vrátil vnitřnímu trhu a také k ochraně spotřebitelů. A v rámci mojí zprávy se jedná o ochranu cestujících. Řekl bych obecně, že pokud sledujeme vývoj našeho výboru TRAN, tak eh, musíme zohlednit také úlohu EMCO. Zpráva, která byla předložena TRAN, nejde příliš daleko z hlediska ochrany spotřebitelů mnohem méně daleko, než co si přeje komise. Návrhy Evropské komise měly za cíl zvýšit ochranu cestujících a já si myslím, že to je cíl, který bychom si měli dát jako výbor. V mojí zprávě se snažím jít ještě dále a upřesnit a zlepšit to, čeho mohou cestující dosáhnout. Snažím se upřesnit jejich práva v souvislosti s problémy, které mají. A také eh, ruším některé prvky z návrhu komise, které jsou matoucí. Také je tady otázka doložky eh, vyšší moci. To je věc, kterou komise navrhuje a chce toto zavést. My se domníváme v rámci mnoha politických skupin, že v případě force majeure tady může vzniknout právní nejistota a cestující nebudou vědět, jak vypadá konkrétně tato situace. Takže já navrhuji, abychom nepodpořili návrh komise a abychom nezačlenili eh, princip vyšší moci do této legislativy. Druhé zlepšení, o které jsem se snažil z hlediska návrhu komise, a o tom jsme už také společně diskutovali, to je právo na odškodnění, zvláště v případě těch eh, vysokorychlostních vlaků, pokud dojde k spoždění. Komise prohlásila minule, že je dosti otevřená vůči této možnosti. Já hovořím o lhůtách z hlediska odškodnění a je také o délce spoždění, které může vygenerovat odškodnění. Já navrhuji 30 minut. Komise chtěla toto zkrátit. Pro vysokorychlostní vlak je to dosti mm, relevantní, protože si zvolíte tento vlak právě proto, abyste se rychle dostali například eh, k letišti a mohli přestoupit na letecký spoj. Komise nicméně předložila celou řadu dobrých návrhů. Jedná se zvláště o takzvané přímé jízdenky, to znamená, je to vlastně kombinace různých spojů v rámci jednotné přímé jízdenky. V mojí zprávě přináším některé eh, návrhy pro vyšší transparentnost z hlediska těchto jízdenek, které umožňují kombinovat různé spoje. To je velice důležité. Ovšem zase musíme jaksi zabránit tomu, aby tyto jízdenky nebyly příliš drahé. Pokud si nakupujete jízdenku pro celou trasu Brusel, Paříž, Strasburg a tak dále, pokud to nakoupíte eh, v Bruselu, tak nebylo by vhodné, aby to bylo vnímáno jako dvě odlišné trasy. Cestující, který si kupuje eh, tuto jízdenku, tak eh, si ji na celou trasu. Pokud například zmeška nebo je tam spoždění z hlediska hm, trasy Brusel-Paříž, tak nemělo by být na cestujícím, aby hledal nové eh, spoje, kupoval si nové jízdenky. Eh, není tedy na cestujícím, aby hm, jaksi nesl eh, tyto sankce na sobě a musel si kupovat nové jízdenky. Takže toto vše jsem se snažil zlepšit ve svém stanovisku. Třetí téma. A opět připomínám, že už jsme o tom hovořili na minulém zasedání. Občas v rámci těch dlouhých cest může nastat situace, kdy si nemůžete nakoupit novou jízdenku na tom nádraží. Nejsou tam zaměstnanci, není tam eh, automatický prodej, takže si musíte nakupovat tuto jízdenku přímo ve vlaku. Takže mm, tady je důležité, aby cestující byl dostatečně informován v případě spoždění a těchto podobných situací. Takže jedná se o určitou službu a pomoc těmto cestujícím. Nicméně, já si myslím, že dnešní diskuse je užitečná, protože mám ještě některé otázky k této problematice a jsem zvědav, jak se k tomu postaví jednotlivé politické skupiny a také stínoví zpravodajové, poté co se seznámí s mými návrhy. Eh, v tom úvodu navrhuji platformu, která by umožnila vlastně si udělat přehled všech železničních spojů v Evropě. A je to na železniční společnosti, aby vytvořila tuto platformu. Ale to bude tady v úvodní části, takže nenavrhuji nějaký článek, který by toto pokrýval. A není tady jaksi povinnost takto postupovat zatím. Nicméně bych mohl předložit pozměňovací návrh, eh, který by to převedl také do článku, protože všechno spolu souvisí. Pokud chceme být dobře informováni jako cestující, tak musíme mít přehled o všech možných spojích. A to je možné jenom díky té eh, uvedené platformě. Zatím to skutečně eh, neexistuje v pravém slova smyslu. Mohli byste říci, že pokud chtějí ty cestující mít tuto platformu, tak jednoho dne se ona vytvoří, že není nutné mít legislativní úpravy. Ovšem tady je riziko, že to bude trvat dlouho a my přece chceme zlepšit právě tyto možnosti spojů, eh, zvláště mezi hlavními liniemi, regionálními spoji, tak aby cestující měli eh, naprostý přehled. Ale stále ještě váhám zda by to mělo být v úvodní části, anebo skutečně v korpusu textu, ale jsem otevřen všem možným návrhům z vaší strany v tomto ohledu. Organizace cestujících mě sdělili následující věc. Já jsem definoval vysokorychlostní vlaky následujícím způsobem. Eh, řekl jsem, že odškodnění by se mělo vlastně omezit na tyto vysokorychlostní vlaky. Ale organizace cestujících mi namítly, že by bylo možná vhodné to rozšířit na všechny cesty eh, ve vlacích na dlouhé vzdálenosti. A nyní dávám slovo stínovým zpravodem za EPP je to paní Rozé Fontun, ale možná, že někdo nahradí pan Rozáty. Ano, děkuji. Paní Tun bohužel nemohla přijít na tuto schůzi, ona se omlouvá, ale nebylo to kvůli spoždění vlaku. Požádala mě, abych ji nahradil a já nyní přečtu její stanovisko. Paní Tun se domnívá, že stanovisko pana Jonga je vyvážené a také se shoduje v mnoha bodech s jejím názorem. To se týká především posílení práv handicapovaných osob a také osob s omezenou mobilitou, to je článek 24. Paní Tun souhlisí, že určité časové období pro podporu vede, povede k tomu, že osoby s omezenou mobilitou nebudou vyloučeny z dopravy. A také je dobré, že mohou cestující vzít kola do vlaku, to je článek 5. Dále by se mělo pracovat také na kompenzacích za spoždění. Limit 30 minut je možná příliš eh, náročný, eh, pro, sice je e, příli, je myšlen pouze pro vysokorychlostní vlaky, ale e, snížení tohoto e, limitu není dobré, hodina je dobrá. A také by se měly být možnosti zde správě, správně prodávat jízdenky. A také musí být během dopravní cesty všechny osoby řádně chráněny a tímto způsobem můžeme také otevřít eh, potenciál trhu. Například někteří operátoři nechtějí zveřejňovat eh, ceny jízdenek eh, na online platformách. Také cestující by měli mít možnost kupovat jízdenky na nezávislých platformách, tak aby mohli porovnávat jednotlivé ceny. Paní Thun se se těší na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji. A nyní za SD paní Luce Anderson. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám zprávu kolegy De Jonga a musím říct, že kolegové eh, v IMKU jsou tomu příznivě naloženi, naladěni. To je opravdu důležitá zpráva pro občany. EU, protože práva cestujících v železniční dopravně to je téma v mnoha zemích už dlouhou dobu. A myslím, že to spadá do kompetence tohoto parlamentu. Ráda bych zdůraznila pár věcí. Co se týká té vyšší moci, ustanovení o vyšší moci, tak zatím to chápu tak, že odůvodnění to, té vyšší moci v železniční dopravě není stejné jako v letecké v mnoha důvodů. Za prvé, v mnoha případech členské státy e, poskytují mnohé dotace dopravním firmám. To znamená, že ten vztah není stejný. Veškeré e, důkazy o nákladech e, jsou neúplně průkazné, takže by to bylo nakonec velice asi matoucí, to znamená, vznikl by zmatek a tomu se lze vyhnout. Já tedy doufám, že zůstaneme u stanoviska pana zpravodaje v této souvislosti. A potom další velká věc, to jsou výjimky. Zase musím říct, že členské státy měly spoustu času to napravit v železnici ve své zemi. A také je to otázka investic do dopravní infrastruktury napříč EU. Takže je opravdu na čase, aby výjimky se odstranily, alespoň z větší části. Takže myslím si, že je to věc velice důležitá. A také, paní předsedkyně, chci říct, že musíme být opatrní, co se týká harmonogramu je tady spoustu obav, které se pojí s tím dokumentem. Bohužel Evropská federace cestujících a firmy, které chtějí poskytnout lepší podmínky při kupování lístků, zatím nejsou zahrnuty do té diskuse a vzhlíží k tomu, abychom my do toho vnesli nějakou rovnováhu máme problém ve výboru pro dopravu a jinde. Není dost času, hladocovali jsme o zprávě o dopravě předtím, bohužel, než eh, se eh, začalo věnovat těm právům cestujících. Já bych se tomu opravdu ráda vyhnula. Chápu, že by se tohle mělo završit a jít do trialogu, ale mm, musíme to zvládnout, ale kdybyste mohli být nadále kontaktu s předsedou výboru pro dopravu v souvislosti s tímto dokumentem, tak bych vám byla velice vděčná. Děkuji i za radu, za EKR. Pan Sulík tady teď není, tak mě požádal, abych přečetla jeho vystoupení jeho jménem. Pan Sulík se za prvé omlouvá za svou nepřítomnost. Domnívá se, že mnohé z pozměňovacích návrhů zpravodaj jsou užitečné, podporuje číslo 19, kde se týká prenotifikace e, při nákupu lístků pro postižené, znížení lhůty z 3 na 2 hodiny. My, ta tříhodinová notifikace je dostatečná pro operátory, protože někteří sami už dokonce mají tuto lhůtu kratší. Uh, také se mu líbí 21 až 29 pozměňovací návrhy s cílem vymazat požadavky na zprávu o kvalitě služeb z přílohy 3. Někdy méně je více a myslí si, že železniční firmy by měly být dost kompetentní na to, aby sami rozhodly, jaké informace jsou užitečné pro jejich zákazníky. Také si myslí, že bychom si všichni měli dost dobře přečíst i všechny informace. Byl by rád, kdyby tento přístup se projevil také v otázce kompenzací za spoždění u vysokorychlostních vlaků. Asi to nemusí být stanovováno regulátorem, tedy nepodporuje pozměňovací návrh 16. Je přesvědčen, že Hlavní opatření ke zvýšení kvality železničních služeb je otevření trhu soukromé konkurenci, co nejvíce možné to bude. Železniční doprava v ní tradičně eh, dominují velké firmy a Ménče, méně konkurence znamená merčí, menší kvalitu služeb pro veřejnost. Myslí si, že je zásadní otevřít princip otevřených dat v tomto návrhu, jak to obsahuje pozměňovací návrh 3. A tady by preferoval větší přísnost, chtěl by sdílení údajů v reálném čase, aby to bylo povinné pro všechny firmy v článku 9.2 je jasné, že prodávající lístků by měli poskytnout cestujícím všechny dostupné informace, ale prodejce sám by si ty informace měl obstarat od dopravce. Je oprávněné sdílení eh, přepravců, protože mnohé firmy jsou ještě podporovány ze státních rozpočtů a sdílení dat je technicky možné skutečného trhu s dosažení skutečného trhu s lístky je stále ještě neuspokojivé. Je třeba, aby velké firmy spolupracovaly se soukromými. Je třeba zvýšit záruky pro cestující při nákupu lístků pro stejnou cestu. Pozměňovací návrh 15 podle něj znamená správný krok správným směrem. Takovéto garance by znamenaly, že lístky na stejnou cestu budou různou formou smlouvy de jure, ale z pohledu cestujícího je to de facto ekvivalentní. Komfort cestujícího bude vlastně stejný a to je to, o co tady jde. Tady se také odstraňuje motivace velkých dopravců k spolupráci s malými firmami. Spravodaj zdůrazňuje tuto otázku lístků a ten problém by měl zmizet. Proto si myslí, že je žádoucí, aby tady byla definice takzvaného kombinovaného lístku, tedy lístku, který se skládá z několika různých lístků podle článku 3. Před deseti lety, když se objevila první verze tohoto nařízení, tak eh, ten jednotný železniční trh sotva vznikal a samostatné lístky zatím nebyly tenkrát ani na stole, protože to technicky ani nebylo možné. Dnes ale už máme ten princip otevřených dat a ekvalizace samostatných lístků může zvýšit konkurenceschopnost mezi operátory a v důsledku zvýšit komfort cestujících. Proto by rád využil tuto příležitost ve prospěch evropských spotřebitelů. Tak to bylo vystoupení pana Sulíka. Teď za ALDE slovo dostane Matejs van Miltenburg. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho zprávu, protože na rozdíl od toho, co někdy děláme v našem TRAN, zasadil do centra zájmu cestujícího. Takže já sdílím eh, tato stanoviska. Bohužel v TRAN eh, došlo k eh, změně návrhu komise k horšímu. Takže já bych chtěla apelovat na náš výbor v tom smyslu, abychom skutečně zasadili do centra našeho zájmu cestující. Méně byrokracie, to nám umožní lépe ochraňovat naše železniční cestující. Já bych se chtěl zmínit o třech věcech. Nejdříve vyšší moc. Osoby s postižením nebo s sníženou hybností a dále bych chtěl hovořit o očkodnění. Souhlasím se s pravodajem z hlediska zrušení této doložky ohledně vyšší moci. Železniční přeprava je jiná než letecká eh, přeprava. A u letecké přepravy jsme konstatovali, že princip vyšší moci vytváří celou řadu eh, situací, kde je právní nejistota. Takže souhlasím s vyškrtnutím tohoto ustanovení, protože dopadová studie ukázala, že to vůbec není úsporou pro železniční společnosti. Druhá téma. Osoby se sníženou hybností tak je bez pochyby jasné, že mm, naše nádraží by měla být dostupná pro tyto osoby. A tady souhlasím se zpravodajem, když říká, že lhuta, kterou navrhuje Evropská komise pro zažádání o pomoc ve vlaku, by mm, měla být eh, snížena ze 48 hodin na 3 hodiny. To například existuje v Nizozemsku, v naší zemi. Tady můžeme zažádat o tuto pomoc, pokud jsme handicapovaní. Takže myslím si, že tři hodiny je ještě dost dlouhá doba, nicméně ty okolnosti v Evropě jsou eh, jaksi specifické, ne každá země má stejnou realitu, takže souhlasím s tím oznámením ve lhůtě tří hodin. A teď odškodnění v případě spoždění. Tady musíme dávat bedlivý pozor a hledat vyváženost jednak mezi právy spotřebitelů a na druhé straně náklady železničních společností. Ale především musíme také dávat pozor na to, jaké pobítky tady přinese eh, náš návrh eh, v tom smyslu, že by se eh, železniční společnosti měly snažit redukovat tato spoždění. Popravdě řečeno, toto nebylo součástí eh, návrhu komise. A já ještě nejsem přesvědčen, že bychom to měli do návrhu začlenit. Ještě méně jsem přesvědčen, že bychom eh, toto měli eh, regulovat také mimo vysokorychlostní vlaky. Proč bychom měli to tady rozlišovat? Samotný zpravodaj řekl, že zatím si není jistý, jak toto upravit. Já myslím, že spotřebitel má být naším hlavním zájmem, ale nicméně musíme tady respektovat určitou vyváženost, protože musíme také dokázat přesvědčit železniční společnosti. A pak je tady jeden bod, kde nesouhlasím se spravodajem a také e, s některými kolegy, které tady vystoupili. Jedná se o údaje, které jsou e, uvedeny v příloze 3. Proč bychom toto měli škrtnout z původního návrhu komise? Já si myslím, že známe jenom to, co se dá měřit. A e, měřitelné je jenom to, co známe. Takže myslím si, že tady bychom měli ponechat to, co komise navrhla z hlediska těch nezbytných informací. Takže u tohoto bodu nesouhlasím s návrhem 21 a 29 e, pana zpravodaj. Paní předsedkyně, myslím si, že IMKO by měl vyslat jasný signál e, na výbor TRAN, Měli bychom tady využít článku 55, my jsme přidruženým výborem, takže e, přijmeme tento návrh s velkou většinou, tak aby spotřebitel a cestující pocítil, že je naší prioritou. A za zelené paní kolegyně Hreda. I já bych chtěla poděkovat zpravodaji. My souhlasíme s obecným směrem, který více vychází vstříc spotřebitelům než minule. A je velice důležité, aby právě náš výbor sehrával důležitou roli u tohoto tématu. V některých bodech bychom rádi šli ještě o krok dál než zpravodaj. My plně souhlasíme s vypuštěním výjimek výjimky vyšší moci, to nedává žádný smysl v souvislosti se železniční dopravou a my eh, známe příklady toho, že najednou nejezdí vlak, protože překvapivě v lednu sněží ale já se domnívám, že toto není žádná záležitost, která by byla bezpečnostním rizikem. A pokud se týče e, jízdenko, jízdenek, tak my bychom chtěli, aby true tickets e, byly povinné, aby všechny společnosti musely sdílet e, data tak, aby byl umožněn nákup těchto jízdenek. A pokud se týče Evropské platformy, která je navrhována tímto způsobem, můžeme zabezpečit jedno kontaktní místo pro spotřebitele a my chceme zabezpečit, aby opravdu toto místo vzniklo. My také sdílíme poznámky kolegů, že specifické očkodnění by se nemělo týkat pouze vysokorychlostních vlaků, ale všech vlaků. My také jsme rádi, že e, lidé s omezenou mobilitou mají možnost krátkodobě se nahlásit u železniční společnosti a toto je také základní právo. My máme příklady, Eh, toho, kdy opravdu posádka je dobře vyškolena a je k dispozici od počátku. Eh, možná, že opravdu bychom měli zavést přechodné období pro vyškolení posádky, ale jestliže bereme základní práva vážně, pak musíme zabezpečit, aby eh, lidé s nízkou mobilitou mohli využívat vlaky jako ostatní. A také Eh, vyřizování stížností my se nedomníváme, že potřebujeme prodloužené období pro komplexní případy, protože toto, tato lhůta by byla příliš dlouhá. My se také domníváme, že provozovatele by měli mít povinnost se účastnit alternativního řešení sporů. Celkově chci říci, že IMCO zdůrazňuje zájmy spotřebitelů a e, toto je dobré pro cestující a také využívání vlaku je dobré pro životní prostředí a my se domníváme, že směr, směr kterým se ubíráme, je dobré. A pan Švá, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se také připojuji k díkům e, zpravodaji. Eh, je důležité, abychom naším stanoviskem ukázali, že je tady hodně předpisů, které platí prouze pro národní provoz a je také dobré, že výjimky budou odstraněny pro to, že ty stěžují přeshraniční dopravu, protože právě na hranicích eh, často končí využívání práv ze strany cestujících. Proto e, žádám, abychom se zaměřili především na přeshraniční dopravní služby, protože z Kélu do Štrasburku a také e, v jiných hraničních oblastech bychom měli usnadnit e, železniční provoz a právě proto se domnívám, že návrh komise je dobrý a také náš příspěvek je dobrý. Děkuji vám a nyní paní Štracvald. Děkuji paní předsedkyně i já se domnívám, že zpráva je dobrá Eh, a pochází tedy z našeho výboru pro dopravu a my jsme tento návrh zlepšili. Já se omezím na jednu věc. Často profesní zkušenost sehrává důležitou roli. Já sama jsem eh, pracovala 25 v oblasti eh, eh, tedy pro postižené jak z hlediska fyzického, tak psychického a handicapovaní, kteří skutečně se nemohou účastnit skutečného života, tak jejich život mě leží velice na srdci. A tady byla snížena eh, eh, doba přístupnosti pro tyto osoby k vlakům na tři osoby, ale tyto osoby jsou vždy eh, odkázané na pomoc ostatních a nebylo by pak lepší, aby nádraží byla opravdu přestavěna a byla bezbariérová, tak aby všichni měli normální normální přístup eh, k eh, vlákové, eh, samozřejmě k železniční dopravě, protože to by se netekalo pouze handicapovaných, ale také rodičů. A odstranění při překážek by byla opravdu skvělá věc, protože potom také rodiny s dětmi by využívaly skvěle tuto bezbariérovost. A to by bylo tedy výborné, kdyby nádraží bylo byla přestavěna a pak by umížel, umožňovala volný přístup pro všechny. A proto žádám, abychom o tom ještě jednou přemýšleli. Tři hodiny jsou v pořádku, ale měli bychom tam ještě připojit to, že bezbariérovost by měla být k dispozici všude po Evropě. Děkuji. A vy jste tady vyjádřila také jednu obavu, eh, o které diskutujeme v souvislosti s European Accessibility Act. A než dám zpět slovo zpravodaji, tak dám nejdříve slovo komisi, paní Kothaus, která je šéfem odboru v DG Move. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych říct, že e, zaprvé vám chceme poděkovat za širokou podporu, které se dostalo našemu návrhu. Slyšela jsem ji i teď přímo z úst kolegů poslanců v této místnosti. Chtěla bych se soustředit na několik málo bodů, kde jste se ptali na náš přístup. Za prvé, platforma či článek 9. Říkali jste, že byste chtěli jít dál. Jenom bych chtěla poukázat v tomto kontextu na eh, akt přenesené pravonoci, o tom multimodálním eh, cestovním eh, služebním servisu. Tady vám mohu ukázat trošku pozadí poskytování takovéto platformy a té IT základny pro takový plánovač. To má mnohé svízele a zádrhele. Takže když se na to podíváte, tak se také prosím podívejte na to, abychom měli koherentní přístup k tomu všemu. Pak co se týká spoždění vysokorychlostních vlaků, pokud si myslíte, že se tady dá víc diferencovat nebo že chcete jít dál, my jsme se tomu nevěnovali, protože jsme si mysleli, že to v tuto chvíli s těmi možnostmi mezi 28 členskými státy jsou opravdu velice různé, proto jsme se tomu nevěnovali. Vyšší moc, oprávnění vyšší moci byl, vyplýval z rozsudku soudního dvora. Byly tam všechny ty čtyři varianty, jak jste řekli letadlo není to tež co vlak a proto máme také různé klauzule o vyšší moci. Je to velice úzce definované a nemělo by to pak působit různé problémy s interpretací a judikáty, jako to máme v tuto chvíli v letecké dopravě. Co se týká výjimek, tak jste viděli, že jsme navrhli jejich omezení, udělali jsme zvláštní zprávu o výjimkách, která ukázala, že práva cestujících se implementují velice různým způsobem napříč členskými státy a je to svého druhu přerušovaná ochrana u těch cestujících při cestují, cestování přes hranice, tak musím říct, že ten přístup bychom podporovali. Co se týká osob s omezenou mobilitou a handicapy, tak děkuji za podporu v tomto bodě. Viděla jsem, že zpravodaj nenavrhuje žádné změny k tomu našemu návrhu. Podle nás je to důležité vzdělávat personál, který nově vstupuje do služeb a ne to omezovat jenom na uh, ten personál, který má přímý kontakt s lidmi s handicapem. Potom ty přímé lístky navrhujeme, že pokud to pro cestujícího nebude dost jasné, co teď vlastně dostává, tak by člověk měl vědět, zda je to jednotlivý lístek anebo přímý lístek také jste navrhovali, že jde o to, aby si za cestující mohl vybrat. Ta situace na trhu je teď taková, jaká je. A myslím si, že na tomto článku je třeba ještě pracovat, je třeba o něm diskutovat s obou stran. A co se týká alternativních řešení sporů, aby bylo povinné, tak bych chtěla říci, když jsme diskutovali s kolegy z DG pro spravedlnost, tak oni měli určité návrhy s následnými návrhy a platformami. My také o tom jednáme s orgány, které to budou v jednotlivých členských státech implementovat, ale ta situace je velice rozmanitá pokud by to bylo povinné, mohlo by to mít odrazovací účinky. Měli bychom tedy mít nadále pružný rámec v této oblasti, co se týká té onlineové platformy pro řešení sporů, ale je třeba se podívat na ty různé situace v různých členských státech, pokud bychom se rozhodli, že to bude povinné napříč přes hranice. To jsou tedy mé závěrečné poznámky a dovolte, abych poděkovala, že jste nám dali slovo. Děkuji za vysvětlení a závěrečné slovo dostane Denis de Jong jako zpravodaj. Uh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já budu moci hovořit velmi stručně. Jsem velmi rád reakcím kolegů Vidím, že jdou stejným směrem. A e, budu dávat pozor na ten článek 53+. Plus. Budu dávat pozor na to, aby e, jsme se účastnili projednávání jako IMCO, zvláště z hlediska předložení zprávy TRANu a také v rámci trialogu. Všichni řekli, že zde musíme sehrávat zvláštní roli z hlediska ochrany eh, práv cestujících. Harmonogram. Lucy Anderson už o tom hovořila. Já vím, že předtím, než proběhne hlasování na Tranu, budeme hlasovat my v rámci našeho výboru. Tady ještě není příliš jasné, do kdy předkládat pozměňovací návrhy u Tranu. Je to trošku dříve, ale mohu vám říci, že naše stanovisko bude hotové předtím, než se bude hlasovat na tranu. Takže budeme dávat pozor na to, aby v tomto stanovisku jsme vypíchli práva cestujících. Teď bych mohl samozřejmě zareagovat na všechna vystoupení kolegů, ale musím konstatovat, že tam, kde jsou určité rozdíly, tak to je, jsou právě body, kde i já jsem uvažoval o pozměňovacích návrzích, zvláště z hlediska těch přímých jízdenek a spojů, které s ním souvisejí. Dále šlo také o to, jak zmapovat totožnost všech těch železničních společností. Toto vše mě také zajímalo, takže jsem si jist, že v rámci mých pozměňovacích návrhů dospějeme společně s ostatními k těm správným kompromisům. Osoby s postižením a osoby s sníženou hybností, o tom jsem ve svém vystoupení nehovořil, to je pravda. Jsou organizace, které hájí zájmy těchto osob a tyto organizace nám říkají, že je někdy eh, trochu nepříjemné, a eh, když se na vás všude nahlíží jako na osoby eh, s se sníženou hybností. V podstatě tyto osoby by neměly být vylučovány, měli bychom mít pravidla, která se budou uplatňovat na všechny. To je velice eh, svůdná myšlenka a já se pokusím to vtělit do nějakého návrhu. Jinak návrhy Evropské komise v této oblasti jsou velmi cené a my je chceme uchovat. Takže, paní předsedkyně, já myslím, že to je vše, ale ještě bych se chtěl zmínit o informaci ohledně Evropské komise. Mnoho organizací nám eh, sdělilo, že jsou ochotny předat informace komisi, takže komise může kdykoliv zažádat o dodatečné informace, pokud to bude nezbytné. Ale mm, poskytovat detaily o všech těchto informací, které ne vždy jsou k dispozici, to je trošku obtížné. Děkuji. Lhůta pro pozňovací návrhy je 11. duben v poledne. A já bych chtěla obrátit vaši pozornost na to, že se jedná o recast, o přepracování, takže pozměňovací návrhy jsou přípustné jenom tehdy, jestliže se týkají pouze principiálních částí a to jsou části textu podložené šedou. A musí být zde vždy také uvedeno odůvodnění. To se týká pozňovacích návrhů a já bych tímto ráda ukončila naše dopolední zasedání. Děkuji všem za vaši přítomnost a také děkuji tlumočníkům, přeji vám dobrou chuť a uvidíme se odpoledne.